Dostáváme se k, mm, ke stručné prezentaci zprávy pana Harbra o zadávání veřejných zakázek před obchodní fázi podpora inovace za účelem zajištění udržitelné vysoké kvality veřejných služeb v Evropě. Máte slovo, pane zpravodaj. Děkuji. Je opravdu příhodné, že s námi je dnes paní Redding protože má zpráva se zaměřuje na návrh, který eh, vyvíjely její služby eh, řadu let. A ten návrh je velmi důležitý a má široké možnosti pro evropskou ekonomiku. Já bych tedy úplně nejraději na začátek poděkoval službám paní Redingové ale myslím si, že tato iniciativa by měla být mnohem známější. Je potřeba, aby se dostala z generálního ředitelství eh, mezi eh, obecné obyvatelstvo. Právě proto, jak je důležitá. V jádru problému je, pane předsedo, že veřejné orgány se Evropské unii vydávají obrovské finanční prostředky na nákup zboží a služeb právě v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ale je otázka, kolik těchto veřejných zakázek se vydává konkrétně na oblast výzkumu a vývoje, to znamená na podporu vývoje nových řešení v těch oblastech, se kterými se potýkáme, potýkáme každodenně. Týká se to problémy v oblasti zdravotnictví, stárnutí obyvatelstva, dopravy, bezpečnosti a tak dále. Napojení veřejných zakázek na výzkum a vývoj je eh, v podstatě jenom asi 1% celého eh, toho množství veřejných zakázek. Eh, takže vlastně jaký cíl, který byl zatím stanoven komisí, je asi 3% a máme zde ještě obrovský potenciál. Zprávě eh, sem potom zapadá celá ta otázka zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi. A sice jde o to, aby veřejné orgány nějakým způsobem pracovaly s inovativními firmami, jak malými, tak eh, velkými, zejména ale tedy s těmi malými a středními, aby se podpořily inovace. My chceme inovativní zákazníky, kteří budou myslet do budoucna, kteří budou eh, přemýšlet nad eh, možnými řešeními, která zatím neexistují a právě tomu napomůže finanční pomoc veřejných orgánů. E, může to být významné právě třeba v první zásadní fázi vývoje nějaké myšlenky, ještě předtím, než se jasně projeví život a schopnost této myšlenky. A výhoda této podpory, e, zejména pro malý podnik, bude obrovská a bude velmi důležitá zejména pro tento podnik. Ze zkušenosti se ukazuje, že i podniky, které třeba nepředloží vítězné řešení, eh, přeci jenom využívají mm, své investice, které doposovat věnovaly hledání tohoto vítězného řešení. Eh, potom zde mám iniciativu vedoucího trhu, kde se vlastně snažíme být vedoucím vůdcem na trhu, tedy v těch zásadních technologických oblastech. Má zpráva volá po lepším vzdělávání, výměně osvědčených postupů a výměně různých návrhů. A já doufám, že komise se tomu bude věnovat a parlament je v tom podpoří. Závěrem, pane předsedo, bych rád řekl. Doufám, že mi možná dovolíte krátce i přetáhnout, protože je to obrovsky důležité téma. Rád bych poukázal také na to, že je zde velmi málo poslanců v této sněmově v této chvíli. Eh, dokonce někteří kolegové nemohli eh, předkládat, nemohli předložit své komentáře, například kolega Prody se k tomu nemohl vyjádřit. Jinak já bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se mnou na této zprávě poděkovali a velmi mi pomohli. Takže na závěr bych rád řekl, že to je řešení, které bude výhodné pro všechny, pro společnost, pro občany, pro veřejné orgány, pro inovátory, pro podniky i pro evropskou ekonomiku. A e, právě proto, pane předsedo, je to tak důležité. A e, teď vlastně, když nám je velmi důležité, aby veřejné orgány investovaly i v této době e, ekonomické krize a myslím si, že tím pádem je ta zpráva ještě důležitější, než když jsem je začínal psát před pár měsíci. Děkuji. Oh. Děkuji, pane Harbore. Komise, paní komisařka. Pane předsedo, já musím souhlasit, eh, protože veřejné zakázky hrají dvojí roli. To znamená, zlepšuje se kvalita veřejných služeb, ale především se otevírají možnosti pro průmysl, aby eh, se stal eh, lídrem na mezinárodních trzích. Takže to jsou správně vynaložené peníze. A především to platí pro doby krize, kdy musíme pomáhat našemu průmyslu, aby mohl eh, realizovat eh, výsledky svého výzkumu a co nejlépe využívat technologická řešení a inovace. Jsem velice ráda, že zpravodaj pan Harbr eh, spolu s komisí podpořili to, co teď se právě již dost dlouhou dobu připravuje. Ale eh, samozřejmě, teď je třeba Eh, tyto deklarace převést v činy. To už je trochu něco jiného. A já proto doufám, že tato zpráva vlastně eh, se stane takovým eh, startérem pro to, abychom mohli implementovat tuto politiku, protože je zde velká poptávka veřejnosti po nových inovačních výrobcích a službách v Evropě a to může změnit eh, život našich malých středních podniků především. Proto vítám toto iniciativu a chtěla bych eh, poděkovat panu Harbrovi k vykonané za vykonanou práci. Jaké teď jsou konkrétní kroky, které nás čekají, eh, abychom skutečně okamžitě zareagovali na konkrétní doporučení ve zprávě, tak vás mohu ujistit, že komise přijme kroky, abychom především dělali osvětu, abychom si vyměňovali zkušenosti, abychom eh, vytvářeli pobídky eh, podnikům, tak aby skutečně bylo možné společně implementovat tyto eh, projekty komise již eh, vypsala veřejné zakázky eh, v Interregu, v SIPu a v dalších, tak aby se vytvářely sítě eh, těch veřejných orgánů, které mm, zadávají tyto zakázky. A ze střednědobého pohledu vlády musí spolupracovat v Evropě při těch strategických plánech, kam investovat veřejné peníze. Plán obnovy a plány obnovy, to bude dobrá cesta, jak začít. Alespoň za komisi zdůrazňuji, že my plánujeme na začátek března sdělení, kde navrhnu, abychom posílili e, strategii, e, e, které se týkají informačních komunikačních technologií v Evropě a inovací do těchto technologií, takže toto bude zakomponováno, tyto veřejné zakázky, to projekty budou do toho zakomponovány. Některé státy již přišly s pilotními projekty, určitě další eh, budou následovat v příštích měsících. Chtěla bych vyzvat eh, členy příslušného výboru a parlamentu, aby hovořili ve svých eh, zemích s příslušnými rezortními ministry, s samozprávami, a e, jenom tak, když se spojíme, tak věci změníme. Děkuji, že jste nám v tomto byli nápomocní. Děkuji, říká pan předseda, děkuji paní komisařko. To vlastně Máme význa- posledního člena parlamentu, který se účastní této významné tematiky. Budeme hlasovat zítra a mm, zítra budeme pokračovat od 9 hodin. A e, takže již e, program byl publikován i na intranetu a přeji všem hezký večer. Tím přerušuji